celou Evropskou unii bude tato zpráva, pokud ji odhlasujeme, špatná, ale pro Velkou Británii možná bude velice výhodná. Děkuji. Děkuji. A nyní předávám slovo panu Ehrenhauserovi. Ano, pane Faráš, vy nemáte pravdu.